Seznam těchto nominací bude připojen a zveřejněn v zápise tohoto zasedání. Eh, pokud nejsou žádné námitky k schválení tohoto zápisu, tak eh, tyto nominace můžeme považovat za potvrzené. Ve středu podle článku 74 jednacího řádu spolu s eh, předsedou rady podepíšu osm právních aktů, které podle legislativního postupu byly přijaty. Titulky jednotlivých právních aktů budou také připojeny do zápisu tohoto zasedání, budou zveřejněny. A teď se dostáváme k našemu pracovnímu plánu konference předsedů podle článku 137